przewodniczący! Otwieram posiedzenie. Pierwszym punktem porządku dziennego. Zahajuji zasedání. Prvním bodem na našem dnešním pořadu jednání je společná rozprava k jednotnému trhu. A začínáme s právou paní Sandry Kaniente, nazvané Zpráva a partnerství na jednotném trhu. Dále tady budeme mít zprávu pana de Campose, jednotný trh pro Evropany a zprávu Kristiana Busoje, jednotný trh pro podniky a růst. Já vítám pana komisaře Michela Barniera a také vítám zástupkyni předsed, předsednictví Evropské rady paní eh, ministrině Jerry. A jak víte, nejdříve dostanou slovo naši zpravodajové jako první paní Sandra Kalniente. Madame Kalniete. Paní Kalniete, eh, Pane předsedo, omlouvám se, já jsem měla trošku problémy s nasloucháním překladu. Vel, vele vážený pane komisaři, chceme-li oživit společný trh, pak je